Dámy a pánové, drazí kolegové, jsem velice šťastný, že mohu mezi námi přivítat pana Žbogara, slovenského ministra zahraničí. Bude s námi zde proto, aby hovořil o aktivitách ITF, Mezinárodní svěřeneckého fondu pro odminování a pomoc obětem min, kde se pracuje pod záštitou slovenskou vládou. Je to velice důležité téma. Je to téma, o, který, o kterém hovoří pravidelně někteří z našich členů. A toto téma samozřejmě je zvláště důležité v regionu, který z hlediska eh, SBOP je velice důležitým eh, regionem, je to západní Balkán. Zdá se, že je tady problém s překladem. Problém Zdá se, že jsou zde určité problémy s překladem. Všichni jste frankofoni a jistě vybaveni. Všichni hovoříte francouzsky. Qu'est-ce qui se passe ah, Takže slovenština se objevuje na anglickém kanále. To je zajímavý vývoj, říká pan předseda. Oui, c'est bon? OK. Bien. Takže teď to funguje dobře. Takže ITF je téma, o kterém bude hovořit pan Žbogar. Řekl jsem, že toto téma má zvláštní význam v regionu západního Balkánu. Je to region, který je zásadně důležitý pro SBOP, protože v tomto regionu proběhly první mise a je to tento region, kde i v současnosti probíhají mise v Kosovu a v e, Bosně Hercegovině. Pan Špogár je ministrem zahraničí. Také jsem požádal našeho kolegu Pašku, který je místopředsedou AFETu, aby spolupředsedal tomuto jednání. Samozřejmě, že se zaměříme na aktivity odstraňování min a toto téma může být případně také rozšířeno. Ostatně pan Žbogár je ochoten rozšířit souvislosti tohoto tématu v souvislosti zvláště se zahraniční politikou slovenské vlády. Máme jednu hodinu před námi, takže bude tady úvod nejdříve, pak budeme mít diskuzi pokud si pan Pašku přeje ještě vystoupit na úvod tohoto jednání, ano. Welcome the minister and to look forward for his comments. Thank you very much. Chceme přivítat ministra a říct, že se těším na jeho komentáře. Doufáme, že technické problémy z hlediska rozdělení jazyků na kanálech jsou vyřešeny. Pane ministře, máte slovo. Lep pozdrav poslankam eh, in poslancem, eh, gospe in gospodje. Eh, hvala lepa za to, da ste me. Vítám všechny poslance. Chci vám poděkovat za to, že jste mi umožnili předstoupit před vás, abych zde promluvil. Děkuji tedy za pozvání. Jsem rád, že jsem v Evropském parlamentu a že mohu pohovořit o Mezinárodním svěřeneckém fondu pro odminování. Tento svěřenský fond byl vytvořen Slovinskem společně se zeměmi z tohoto regionu a zabývá se otázkami odminování a pomoci obětem. O tom budeme hovořit později. Ale v mém vystoupení se pokusím o dvě věci. Pokusím se vysvětlit základní koncept slovinské zahraniční politiky a do jaké míry Mezinárodní svěřenský fond pro minování a pomoc obětem min zapadá do tohoto konceptu a proč slovinská zahraniční politika skutečně je ve stádiu vývoje. Fond ITF je už zaběhnutý projekt a samozřejmě slovinská zahraniční politika se zabývá i dalšími otázkami, než je práce ITF. Pokusím se tedy vysvětlit tři základní eh, koncepty, tři typy adjektiv, které charakterizují slovinskou zahraniční politiku a jak zapadá tedy činnost ITF do tohoto konceptu. Snažíme se o zásadovou a etickou, chceme být regionální a globální a chceme být relevantní a ambiciozní. A nyní tedy vysvětlím podrobně, proč se na věci jak to díváme. Když hovoříme o zásadách a o etice v zahraniční politice, chceme být důvěryhodným eh, partnerem v mezinárodních vztazích. Snažíme se držet určitých zásad, prosazujeme lidská práva, sociální solidaritu a udržitelný rozvoj. A to jsou vůdčí zásady, jádro, ze kterého se odvozují naše principy v zahraniční politice. A jak do toho zapadá práce Mezinárodního svěřenského fondu? Při, přítomnost eh, nášlapných men a výbušných tedy pozůstatků války mají dopad na populaci brání návratu uprchlíků, brání sociálně-ekonomické obnově a stabilizaci zemí, které jsou postiženy. Podle umluvy z Otavy Evropská unie zásadně přispěla k, k zmírnění škodlivých humanitárních dopadů na šlapných min. A my jsme hrdí na to, že Evropská unie je největším dárcem odminování celosvětově s cílem přispět obnově v, v Bosně a Hercegovině. Mezinárodní studentský fond pro odminování a pomoc obětem min ITF byl založen slovinskou vládou v březnu 1998 a ještě před ratifikací Otavské umluvy Slovinskem. A od té doby vlastně Svěřenský fond rozšířil své aktivity z Bosny a do všech zemí v regionu, které jsou postiženy nášlapnými minami a rozšířil svou činnost i mimo rámec regionu. A nyní přejdeme k zásadové etické zahraniční politice. Chtěl jsem zmínit, že v tomto kontextu se nacházejí i naše stanoviska k oblasti lidských práv, zejména stanoviska a řešení v Radě pro lidská práva, kde jsme byli členy donedávna. A to také odráželo otázku a stanoviska týkající se Blízkého východu. Odráželo se to na stanoviska eh, otázku pásma Gazy, incidentu, ke kterému došlo, Goldstoneovy zprávy a také na všechna další stanoviska k palestinské otázce. A také se to odráží na potřebu důraznějšího vyjádření k palestinské otázce v letošním roce. Měli bychom být svědky závěrečné eh, fáze vytváření palestinského státu, který by měl být ustaven. Obecně tedy pokračujeme v oblasti zahraniční politiky v naší aktivitě ve všech oblastech lidských práv, zejména co se týče ochrany zranitelných osob, žen a dětí v různých konfliktech. A tady ještě později podrobně vysvětlím projekt pro pásmo Gazy, ITF, a také bych chtěl zmínit aktivity, které i nadále provádíme v oblasti Darfuru, kde před eh, několika lety náš zesnulý prezident Drnovšek byl velmi aktivní. A my skutečně se velmi zajímáme o osud obyvatelů Darfuru a jejich strasti. Druhé adjektivum, které jsem zmínil na začátku, bylo adjektivum regionální a globální. Zahraniční politika je současně regionální a také globální. Samozřejmě, když hovoříme o regionu, hovoříme zejména o západním Balkánu, je to region, kde Slovinsko výrazně podporuje euroatlantickou integraci všech zemí tohoto regionu. A cílem je přispění v oblasti politické i vojenské. A budeme v tom pokračovat. Chtěl bych zmínit, že podpis a ratifikace arbitrážní dohody mezi Slovinskem a Chorvatskem o pohraniční otázce, které došlo v loňském roce, a uplatnění této arbitráže, jakmile Chorvatsko podepíše smlouvu o přistoupení, to byl významný krok v oblasti regionální spolupráce i pro Slovensko. Slovensko a Chorvatsko zahájili regionální iniciativu, která má za cíl dát dohromady země, regionu a posílit spolupráci mezi těmito zeměmi. Také jsme byli aktivní v příslušných politických fórech v terénu, v oblasti vojenské policie, v oblasti civilních misí EULEX, Altea, EUPM a, a také podpora z KFOR vysláním významného kontingentu. Spolu s Evropským parlamentem můžeme být velmi spokojeni že zjednodušení vízového procesu v západním Balkánu bylo ukončeno. Slovinsko prosazovalo proces zjednodušení vízové procedury a považovali jsme za významné, aby lidé měli možnost volně cestovat v Evropě tak, jak tomu bylo před 20 lety. A zkušenosti se zjednodušením vízového procesu ukázalo význam svobody pohybu, což je důležité zejména pro mladé v oblasti západního Balkánu, kteří jsou budoucností tohoto regionu. Evropské výhledy jsou hlavním motivačním faktorem pro země, aby pokračovali ve své snaze o reformy. A snad bych řekl, že evropské výhledy jsou motorem reform v zemích eh, západního Balkánu, tak jako to bylo pro naše země, když jsme vstupovali do Evropské unie před několika lety. Tudíž jsme přesvědčeni, že EU by měla nabízet důvěryhodnou perspektivu pro tyto země. Samozřejmě tyto země musí odvést svůj díl práce také. A myslím, že na, na úrovni EU potřebujeme, zejména v tomto roce, program, čeho chceme dosáhnout v regionu pro tento rok. Máme tu několik zemí v různých fázích eh, přistoupení k Evropské unii. Pokud necháme stranou Chorvatsko, tam věříme, že budou schopni dokončit jednání a podepsat smlouvu v letošním roce, ale pro ostatní země tu máme skutečně země na různé eh, úrovni. A máme tu vlastně dvě takové skupiny. A aniž bychom je nějak dělili, tak máme jednu skupinu zemí, které už jsou na cestě. Makedonie, která očekává zahájení jednání. Černá hora, to je kandidátská země. A kde se očekává termín na konci roku. Srbsko, které má předat eh, dotazník a věříme, že velmi rychle se posune na evropské cestě. A skupina zemí, kde doufáme, že na konci roku budou zahájena jednání. Minimálně, že dostanou termín, kdy se zahájí jednání. A v té druhé skupině je Albánie, která předala eh, přihlášku a očekává, že se stane kandidátskou zem. Bosna Hercegovina, která zatím nepředala přihlášku, a Kosovo, kde Evropská unie musí rozvinout své vztahy a kontakty a musí také připravit program. To je tedy druhá skupina zemí, kde věříme, že bude možné také postoupit ku předu. Zvláštní pozornost by měla být věnována Bosně Hercegovině. Jako Slovinsko se soustředujeme na Bosnu a Hercegovinu. Pan premiér jmenoval zvláštního zmocněnce pro Bosnu, abychom lépe pochopili tuto zemi. Bylo by tragické, kdyby tato země, která nejvíce trpěla za války, zůstala tedy pozadu, tak jako se dnes děje. A nyní, když hovořím o západním Balkánu, dovolte mi, abych vysvětlil, jak Mezinárodní svěřenský fond působí a co dělá v tomto regionu, jak už jsem vysvětlil. ITF zahájil svou činnost jako fond pro Bosnu a Hercegovinu, ale poté rozšířil svou činnost na celý region a úspěšně dokončil odminování v Makedonii, Kosovu a, a Albánii, Srbsku a Černé hoře. Dvě země, kde ještě přetrvávají problémy s minami v regionu, je Bosna a Hercegovina a Chorvatsko. A většina prostředků, které schromáždil ITF, šla do těchto nejvíce zaminovaných oblastí. Od roku 1999 do roku 2010 150 milionů euro bylo využito na odminování v Bosně a 50 milionů euro pro aktivity ITF v Chorvatsku. ITF také zahájil regionální spolupráci v jihovýchodní Evropě v oblasti odminování. To bylo podpořeno a umožněno ITF a ukázalo se to jako úspěšné opatření pro budování, pro vytváření důvěry u zemí, které překonávají fázi konfliktu. Byly to první otázky, kde země po válce spolupracovaly, tedy otázka odminování. A to právě vedlo k koordinační radě pro odminování v jihovýchodní Evropě, kde ITF se stalo střediskem pro tuto práci v tomto regionu. A zde jsme tedy podporovali aktivitu ITF mimo region a dnes fond se zabývá projektem na Blízkém východě, na Kavkaze a ve Střední Asii. V roce 2009 OECD a ITF zahájili projekt, který se týkal umožnění spolupráce v této oblasti ve Střední Asii v konzultaci s příslušnými zeměmi Střední Asie a Afganistánu a byla vytvořena regionální spolupráce podobná té, která vznikla v oblasti západního Balkánu. A to je tedy Rada pro koordinaci odminování ve střední Asii která je tedy vytvářena společně s OECD. Dovolte mi pokračovat. Třetí částí, tedy třetí třetím souborem zásad, které řídí slovenskou zahraniční politiku. Naše zahraniční politika je ambiciozní a relevantní. Naše prvotní odpovědnost je vůči lidu. A my se snažíme, aby se lidé, aby život lidí zlepšil a abychom jim dali základní předpoklady pro jejich existenci. A Svěřenský fond je přesně takový. Je to projekt, který mění životy lidí v regionu západního Balkánu, jak už jsem vysvětlil. A posléze vám poskytnu i některé konkrétní údaje, kolik čtverečních metrů v regionu bylo odminováno. A také samozřejmě to jde nad rámec regionu. Mezinárodní svěřenský fond koordinuje také projekt v pásmu Gazy. Je to projekt pro pomoc dětem, obětem jen v pásmu Gazy a ITF pomohlo 61 dětem z pásma Gazy, včetně práce palestinského psychoterapeuta na univerzitě v Lublani. A je to snad jediná instituce, která se zabývá tím, že děti opouštějí pásmo Eh, Gazy ve spolupráci s místními partnery, s palestinskými partnery. A nejpostižnější děti, kteří přišli o dvě končetiny a více, a tedy tyto děti jsou léčeny, ošetřovány ve Slovensku, v Lublani. 120 dětí by mělo být takto ošetřováno zůstávají tedy ve Slovensku několik týdnů a potom se vracejí do pásma gazy. ITF spolupracuje s palestinskou samozprávou a vytváří e, středisko na palestinské půdě, aby mohlo dojít e, k následné e, péči a aby bylo možné převzít tu rehabilitaci a odpovědnost za cesty. Dále se zabýváme projektem eh, výstavby škol pro UNRU, která působí v pásmu Gazy, abychom mohli poskytovat eh, plnou psychosociální a fyziologickou rehabilitaci pro tyto děti. Je to projekt který je malý svým rozsahem, ale má obrovský význam pro příslušné děti. Když hovoříme o ambiciozní a významné, relevantní zahraniční politice, která mění lidské životy, chci říci, že skutečně naše zahraniční politika je ambiciozní a to platí i pro naši snahu získat nestále místo v Radě bezpečnosti OSN pro léta 2012-2013. A tato kandidatura vyjadřuje snahu Slovenska využít své zkušenosti, své projekty a své znalosti a nalézt odpovědi na naše společné problémy otázky, které tedy řeší Rada bezpečnosti. A závěrem několik eh, čísel o práci ITF, abyste získali lepší představu o tom, co děláme. Od počátku 130 dárců přispělo ITF, včetně 28 vlád Evropské unie, a EUNDP. Náš fond pracuje na principu tedy společného dárcovství. Je to úspěšný transatlantický projekt. Tedy Spojené státy dávají dary a tyto dary jsou vyrovnávány EU. A získali jsme 250 milionů euro tímto, touto cestou pro aktivity v oblasti odminování. Začalo to v roce 1998 jako malý mezinárodní svěřenský fond, ale z důvodu nízkých eh, administrativních nákladů fondu a spokojenosti dárců s eh, fungováním fondu jsme vlastně převzali veškeré odminování na západním Balkáně. Skrze ITF 107 milionů čtverečních metrů v regionu bylo odminováno. A 2 miliony čtverečních metrů bylo odminováno na Jižním Kavkazu. A přes 1 tisíc eh, přeživších obětí bylo ošetřeno v rámci programu pomoci obětem min. 40 tisíc dospělých a dětí z těchto oblastí se zúčastnilo eh, pro, programu vzdělávacích a osvětových. ITF eh, působí na vytváření nové strategie pro léta 2009-2013. Snažíme se rozšířit ty aktivity čistě od oblasti odminování a pomoci obětem na celou eh, škálu o ohrožení lidsk- bezpečnosti lidí, Snažíme se také o vytváření programu ničení konvenčních zbraní, podporu v oblasti bezpečnosti, reformu a odzbrojení, integrační programy. To jsou oblasti, kde budeme rozšiřovat eh, naši aktivitu. Takže nyní bych chtěl dospět k závěru. Nášlapné miny jsou pozůstatkem starých časů a moderní zahraniční politika by se měla snažit o odstranění těchto pozůstatků minulosti. Já bych chtěl vyjádřit své uznání za trvalou podporu Evropské unie a řady evropských e, zemí, která je poskytována ITF skrze fond kdy tedy dostáváme příspěvky na odminovávání v Balkánu a jiných regionech. A to nám umožnilo být eh, úspěšnou zážitostí, takže děkuji mnohokrát. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Euh, avant de... Děkuji, pane ministře. Než zahájíme debatu, přihlásili se čtyři poslanci o slovo. Chtěl bych připomenout, že rok 2011 bude zvláštním rokem pro vaši zemi, protože v červnu budete oslavovat 20-leté výročí nezávislosti. Mezi námi jsou dva slovinští poslanci, kteří jsou eh, velmi aktivní v našem výboru. Ivo Weigl, který velmi přispěl k tomuto setkání. A dále pan Kacin, zpravodaj o Srbsku. Dále zde máme akci Evropské unie, pokud jde o zjednodušení vízové procedury. A náš kolega Fajon se na tom hodně podílel v tomto parlamentu. Nesmím také zapomenout Aloise Petrleho, který dnes mezi námi není, ale který hodně pracoval především na zemích eh, Střední Asie. Takže vidíte, že slovinské delegace jsou velmi aktivní a že velikost země není důležitá, když se jedná o to odvést kvalitní práci a já vám za to děkuji. Nyní má slovo pan Van Orden, který je zpravodajem výboru pro zahraniční záležitosti. Prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. A vítám zde slovenského ministra zahraničí. Děkuji vám za vaše komentáře. Já bych se rád zaměřil na otázku odminování. Jak říkal pan předseda, já jsem zpravodajem k usnesení o postupu odminování. Musím říci, že v minulosti Když jsem pracoval v Evropské komisi, tak jsem sledoval um, vytváření ITF. A musím říci, že odměnování je jedna z těch oblastí, kde Evropská unie odvádí dobrý kus, velký kus práce. Jak jste říkal, velmi přispívá k odminování a bylo tak tomu i v minulosti. A my jsme tedy vytvořili ITF, protože byl zde tento velký problém na Balkáně, který bylo třeba vyřešit. A byl to velmi dobrý přístup, především díky tomu společnému financování, které přicházelo i ze Spojených států. A my jsme opravdu rádi, že jste dosáhli úspěchu a blahopřejeme vám a děkujeme vám za odvedenou práci. Musím také říci, že takové nevládní organizace, které vzniknou, se už někdy vlastně neuzavřou jenom se přetváří v něco jiného. A my se tedy chceme zaměřit eh, pořád na tedy oblast odminování. Pokud se podíváme zpět do minulosti, tak vše vzniklo opravdu v jihovýchodní Evropě, především tedy v Bosně a Hercegovině. Jak se na to díváte? Do jaké míry ještě přetrvává problém min a obětí těchto min v této části světa, protože já musím říci, že v roce 97 těch, nebo těch, kteří se to týkalo, tak neměli pocit, že by to byl proces, který by měl probíhat do nekonečna. Měli jsme pocit, že to bude trvat asi 10 let, že 10 let budeme potřebovat na to, abychom pokryli ty oblasti, kde byl velký problém s těmito minami a kde bylo třeba poskytnout pomoc obětem. Když se podíváme na takové oblasti, jako je jihovýchodní Evropa, kde se Evropská unie velmi silně angažovala, kde se tolik věcí změnilo, tak by mě zajímalo, do jaké míry si myslíte, že byl tento problém už vyřešen? Já jsem eh, vždycky měl strach z toho, že jsme dostatečně nevyužili ozbrojené síly zemí, které byly zapojeny do konfliktu. A mám na mysli především Bosnu a Hercegovinu. Tam eh, to vypadalo, že byl určitý odpor k tomu, aby se do toho zapojily ozbrojené síly a v těchto oblastech eh, jsme hovořili o těch, eh, kdo byli právě zodpovědní za položení těchto nášlapných min a potom by měli být zodpovědní za to, aby tyto oblasti odminovali. A byl tedy k tomu určitý odpor a myslím si, že tento odpor neustále přetrvává. A já si myslím, že to je promarněná příležitost. Mě by zajímalo, podle vašeho názoru, do jaké míry je ITF pořád ještě příjemcem evropských prostředků a evropské podpory. Já mám také velký zájem o další práci, kterou odvádíte, jak jste tedy rozšířili své aktivity, ale zdá se mi, že bychom se měli zaměřovat na určité oblasti a Chtěl bych slyšet eh, od vás, zda jste skutečně vyřešili tento problém, že teď už to můžete uzavřít, tuto část, a můžete se začít věnovat eh, dalším eh, problémům. V každém případě jste odvedli velký kus práce a vám děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel. Děkuji. Mám zde ještě čtyři přihlášky do diskuze. Máme čas do 11.15. Ty hodiny se tady trošku spožďují, takže prosím, buďte struční, aby vám pan ministr mohl odpovědět chci navázat na to, co říkal pan Van Orden. V Bosně a Hercegovině intenzita toho konfliktu a šíře toho konfliktu vysvětluje, že tento úkol, pokud je odminování, není ještě splněn, ale jsou ty problémy pouze tedy kvantitativní, to znamená, jedná se o to, že zde bylo položeno takové velké množství min, anebo jsou zde i politické problémy, na které narážíte v Bosně a Hercegovině, které by tedy částečně vysvětlovaly spoždění, které jsme tedy mohli konstatovat. To znamená, že pořád ještě odminování není plně dokončeno. Nyní tedy pan Weigl. Thank you, Mr. President. I think, eh, Mr. Min- Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, pane ministře, že jste to udělal správně. když eh, jste hovořil o tom, eh, jak je úspěšná tato iniciativa ITF eh, slovenské vlády. Myslím si, že je to opravdu jeden z největších diplomatických úspěchů a je dobře, že jste to zasadil do širšího kontextu. My se díváme na nášlepné miny jako na určitý přežitek z dob minulých, pokud je tedy o bezpečnostní politiku. A nyní zde máme jiné miny. Lidé se stali sami minami a narůstá množství teroristických útoků, kde jsou lidé sebevražednými útočníky. A to je ještě děsivější než klasické nášlepné miny. Mě by zajímalo, jak se díváte na ten můj pohled, že nevyřešené problémy, především v místech, kde víme, že jsou závažné krize, se ještě zvyšuje nebezpečí výskytu těchto nových min této skryté energie, která je skutečnou hrozbou pro mír a také se stává skutečným morálním problémem. Takže by mě zajímalo, jak se na to díváte vy, jako mladý politik a ministr zahraničních věcí, který je zodpovědný za budoucnost. Děkuji, pan Janěs. Perdón, eh, presidente. Velmi stručně, protože kolegové už položili některé otázky, které jsem měl na mysli. Já se chci připojit eh, k poděkování panu ministrovi za to, že mezi nás přišel a že zde přednesl toto velmi zajímavé vysvětlení. V každé demokratické politice, multilaterální politice je jeden důležitý aspekt a to je veřejné mínění. Veřejnost, lidé, lid. A já si myslím, že to tu není příliš známé. Mám tedy na mysli tento program ITF eh, u veřejnosti. Alespoň tedy ve Španělsku to moc eh, známe není, protože velmi často když jsem třeba vedl debatu na univerzitě nebo v různých eh, centrech, eh, tak se také hovořilo o minách a když já jsem hovořil o tomto programu a o úspěších tohoto programu, tak se k tomu lidé stavili dost skepticky a spíše poukazovali na některé radikálnější nevládní organizace, které fungují tak, že zároveň vyrábějí i další miny, zatímco tedy pracují na tom odminování. Takže by mě zajímalo, jak se stavíte k tomu, že byste více komunikovali s veřejností. A za druhé, velmi dobře jste zde načrtl široké panorama situace, pokud jde o vztahy s Evropskou unii, s různými státy balkánského regionu a pokud jde tedy o jejich eh, Perspektivu vstupu do Evropské unie. To je také důležité, protože neustále vidíme, čteme a slyšíme o negativních aspektech Evropské unie a ne o těch pozitivních. To znamená, pořád ještě existuje seznam zemí, které chtějí vstoupit do Evropské unie takže to znamená, že Evropská unie asi nebude tak špatným klubem, když tolik lidí chce ještě mezi nás a my chceme, aby mezi nás stoupili a obohatili nás. To je vše, děkuji. Merci, madame. Děkuji paní Lunáček, která je také naší zpravodajkou z AFETu pro Kosovo. Thank you and hello. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za tuto informaci o tom, co dělá Svěřenský fond a musím říci, že si vážím toho, čeho vaše země dosáhla za uplynulé desetiletí. Nejen v Bosně, ale na Balkánu a i v dalších částech světa, jak jste vysvětlil. Je to významná činnost a jak jste sám řekl, ničení nášlapných min a dalších pozůstatků války má sociálně-ekonomické dopady, má to vliv na stabilizaci země a má to zmírnit utrpení civilistů způsobené nášlapnými neminami. A je to velmi důležité, aby se země tedy dostaly na cestu rozvoje. A vy jste se snažili propojit tyto projekty s rozvojovými projekty a je to důležité, protože je důležité ne odminovávat, ale také zajistit rozvoj. A to bych chtěla zde vyzdvihnout a vyjádřit uznání. Pokud jde o mini typu cluster mines, tam jsem prosazovala, aby řešení této problematiky v našem parlamentu a jsou také zahrnuty v, v rámci činnosti, kterou provádíte. O tom hovořil i pan Janěz. Jak významné jsou vaše aktivity, jakožto slovinského ministra zahraničí, abyste přesvědčovali další země, aby zničili zásoby nášlapných min, min typu cluster mines a dalších aby tyto typy zbraní se již prostě nevyráběly. Víme, že je to ve smlouvě, ale řada zemí o tom ještě jedná, řada zemí to ještě nepodepsala, neratifikovala. Jak tedy to prosadit? A jedna otázka. Zde do roku 2006 jsme měli položku pro nás nášlapné miny Evropském parlamentu. Ta byla vyčerpána v roce 2006 a teď prostředky na ničení nášlapných min jsou v nástroji stability v EDF a v jiných programech. A nyní jednáme o nových eh, tedy finančních výhledech. Měli bychom mít tedy zvláštní položku pro ničení nášlapných min a dalších tedy eh, pozůstatků války. A nebo by to mělo být tedy jinde musím říct si osobně, že by bylo dobré, aby to bylo vlastně v, jednom, v jedné položce. Vy jste velmi správně vyzvil skutečnost, že zjednodušení vízové problematiky bylo dokončeno. Jako zpravodaj pro Kosovo musím říci, že Kosovo je z toho vyloučeno. Občané Kosova jsou vyloučeni z tohoto procesu. A co mi k tomu tedy řeknete? Děkuji. Děkuji. A pan Ilko Kacin bude hovořit, ten je zpravodajem AFETu pro záležitosti Srbska. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, jak řekla Ulrike, je potřeba pomáhat zemím, aby likvidovali obrovské zásoby munice, zejména těžké munice, která je všude v Evropě, nejen na západní Balkáně. A já jsem byl členem rady ITF a my jsme jednali o tom, jak rozšiřovat vlastně aktivity ITF právě do této oblasti. Bylo to předtím obrovským výbuchem v Albánii s obrovským dopadem na místní populaci. Ale takové sklady jsou všude, zejména ve východní Evropě. A tady by mě zajímal váš názor. Jak uvažujete o těchto záměrech, tedy rozšířit eh, činnost IT do této oblasti? A chci využít této příležitosti. Zde jsme v podvýboru pro obranu a bezpečnost. Zabýváme se bezpečností a také ovzduším v regionu. Nedávné manifestace v Tyraně vlastně byly ukončeny. Došlo k tomu, že tam byly tři oběti na životech. A já bych uvítal jak stanovisko vaší vlády, jak řešit tuto citlivou situaci v Albánii. Došlo k zjednodušení udělování víz pro Albány, ale na druhé straně by nedošlo k tomuto procesu, kdyby se to, co se stalo v Albánii, stalo před třemi měsíci. Ta, Albány, ta atmosféra v Albánii je velmi tedy citlivá a já bych chtěl zmínit diskusi, která proběhla eh, v, ve Štrasburku zpráva o pašování lidských orgánů a skutečně to zamořuje ovzduší, protože ta obvinění jsou skutečně velmi závažná a bude velmi těžké nalézt východisko z tohoto nebezpečného, začarovaného kruhu, kde se vývoj neustále zrychluje. A je to nebezpečné nejen pro Albánii a Kosovo, ale skutečně to zamoře ovzduší v Bělehradě a překrývá to pozitivní vývoj v celém regionu. Tady by mě zajímal názor vaší vlády na tyto otázky. Děkuji. Pan Šťastný požádal o slovo velmi stručně. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Minister. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. A děkuji vám za tyto činnosti, které jste zahájili už v roce 1998. Mám technické otázky, které bych si přál vyjasnit protože jsem to pochopil tak, že jste vybrali peníze ve Spojených státech a potom jste to doplnili penězi z Evropské unie, takže je to vlastně společný fond. Normálně to funguje tak, že je zde celá řada dárců a potom je zde jeden velký zdroj, který to potom dorovná. Je to tak v případě Spojených států, anebo je to naopak s Evropskou unii? Takže to by mě zajímalo, to je jedna věc. A druhá věc, je ta, zda se ITF eh, podílí také na eh, nákupu vybavení, anebo se spíše zaměřuje na ty aktivity toho, té rehabilitace, obnovy a tak dále. Já se ptám, protože eh, Slovensko vyrábí odminovací zařízení, které je velmi dobře známé a používá se všude, například Božena. A je to opravdu něco úplně jiného než v minulosti. My jsme v minulosti produkovali opravdu celou řadu vojenského zařízení a teď eh, produkujeme takovéto zařízení. Děkuji, pane ministře, máte 10 minut. Hvala lipa. Hvala lipa za uh, eh, lipy besede o delování. Děkuji. Děkuji za vaše slova chvály pokud je o práci fondu. Já musím říci, že my ve Slovensku jsme hrdí na úspěchy tohoto fondu a s tímto mezinárodním svěřeneckým fondem chceme dokázat, že jsme sice malá země, ale přesto jsme schopni dělat velké věci, které konkrétně přispějí mezinárodnímu společenství. Teď stručně odpovím na otázky které zde zazněly. Začnu Kosovem. Omlouvám se. Použil jsem špatná slova. Zjednodušení vízového režimu ještě není na západním Balkáně dokončeno, Kosovo pořád ještě zůstává otevřeno a doufáme, že co nejdříve budeme moci zahájit vízový dialog s Kosovem. Myslím, že potřebují znamení ze strany Evropské unie, že jsou skutečně i oni součástí západního Balkánu, který má budoucnost v Evropské unii. A to se musí projevit eh, zahájením vízového dialogu, než začneme řešit další věci. A myslím si, že by bylo důležité zahájit vízový dialog co nejdříve. Také s ohledem na dialog, eh, který začne mezi Kosovem a Srbskem. k Bosně. Problém min v Bosně pořád ještě přetrvává, ano. V Bosně a v Chorvatsku. Je zde několik etap, jak země odstraňují miny. A poslední stadium je kompletní odminování. To by mohl být cíl, ale ne vždy bude tohoto cíle dosaženo všude. To je tedy ideální cíl. Region bez min. Ale je zde i nižší stadium a to je stadium, kdy některé miny pořád ještě v zemi jsou, ale neohrožují lidi, neohrožují ekonomické aktivity, polní práce a tak dále. A většina, většina států už dosáhla toho prvního nebo druhého stádia, to znamená, že buď jsou zcela bez min, anebo jsou bezpečné z hlediska min, ale Bosna a Chorvatsko ještě ne, takže tento problém tam pořád ještě přetrvává. Znamená to tedy, že musíme i nadále pokračovat v odminovací práci v Bosně. A jsme neustále zaměřeni na západní Balkán. Já jsem nechtěl vyvolat dojem, že uh, zapomínáme na západní Balkán, když se snažíme rozvíjet svou činnost eh, v jiných regionech. ITF eh, fungoval velmi dobře po více než deset let a dívá se do budoucnosti. Odminování, nebo tedy potřeba odminování v západním Balkánu klesá a samozřejmě klesá i financování této aktivity. My se díváme na možnosti, kde jinde bychom mohli využít tento fungující fond, eh, buď k odminování v jiných oblastech, nebo k jiným činnostem, které jsou s odminováním spojeny. A právě proto se díváme na ty malé a lehké zbraně, ale je pravda, že nejdříve musíme dokončit svou práci na západním Balkáně a to bude naší prioritou. Většina peněz je pořád ještě vynakládána na práci v regionu. ITF má určité problémy se získáváním evropských prostředků, protože to není mezinárodní organizace. Je to svěřenecký fond eh, založený slovinskou vládou ve spolupráci tedy s bosenskou a chorvatskou vládou a jako takový tedy není způsobilý pro financování z určitých fondů Evropské unie. Proto my tedy teď procházíme procesem transformace tohoto fondu v mezinárodní organizaci. Potom bude mnohem jednodušší využít více evropských prostředků. K financování jako takovému funguje to tak, že nejdříve jsou zde tedy americké prostředky ze Spojených států, které jsou k dispozici. Americký kongres každý rok přidělí určitou částku fondu ITF na jeho odminovací práci. A k těmto penězům my přidáme evropské peníze, ale těch dostaneme mnohem více. Tyto peníze jsou zaručeny jako speciální fond, zvláštní fond, nebo tedy zvláštní položka v evropském rozpočtu. Potom je tedy jednodušší získat ty prostředky z Evropy, které by se přidaly prostředkům ze Spojených států. K celkové situaci v Bosně a Hercegovině. Nemyslíme si, že by to určitým způsobem nebo zásadním způsobem ovlivňovalo ten odminovací proces, protože ten běží sám o sobě, ale určitě to působí určité problémy. Když se podíváme na uplynulou vládu. Můžeme říci, že současný stav není udržitelný, něco se musí v Bosně změnit. A v našem přístupu k Bosně se také musí něco změnit. My zde v Evropské unii se musíme zamyslet nad tím, jak bychom mohli Bosně pomoci. Je to země, která musí najít způsob, eh, soužití těch eh, tří etnik, eh, tří národností, ale něco se musí změnit, něco se musí udělat, protože nemůžeme dovolit, aby země, která tolik eh, vytrpěla za války, zůstala stranou, když se celý region postupuje vpřed. Je to důležité jak pro nás, tak pro ně. Mělo by to ležet na srdci nám všem. Otázka k nevyřešeným problémům. Máte pravdu, že časy se mění, časy se změnily a možná některé z problémů, které v minulosti byly ponechány stranou a dívali jsme se na ně jako na problémy, které nás neovlivňují, které se nás netýkají, tak eh, situace se změnila a teď nás v podstatě všechny problémy ovlivňují. Všechny problémy na nás jako na Evropskou unii mají dopad a pokud se něco stane v Albánii, která je velmi blízko Evropské unie, vlastně na půl cesty, tak je to také náš problém. Jakým způsobem se můžeme zaangažovat v Albánii? O víkendu jsme měli neformální ministerskou schůzku, kde jsme diskutovali o tom, co můžeme udělat v Albánii. Nemůžeme se prostě dívat na tu situaci která přetrvává už měsíce, v podstatě už dva roky, rok a půl. Já si myslím, že potřebujeme zapojit eh, Evropskou unii v tomto regionu. V květnu mají volby a já si myslím, že se do toho musíme zapojit eh, více než kdy jindy. Musíme se více zapojit do přípravy voleb, musíme hovořit s partnery, musíme jim pomáhat. Možná se potřebujeme více zaměřit eh, na Albánii. Možná bychom se měli znovu pokusit pohovořit eh, s těmi dvěma vůdci, tedy s vůdcem opozice a, a s vládou. Hovořit o tom, jak bychom je mohli usmířit. Eh, vím, že se Evropský parlament o to minulý rok pokusil. Možná bychom na to měli navázat jako Evropská unie, jako rada. Hovořit s nimi, pozbudit je k tomu, osvětlit situaci. Máme teď eh, v Tyraně nového velvyslance, Poprvé to tedy bude velvyslanec eh, diplomatické služby, služby pro vnější činnost, takže bude mít příležitost, eh, aby dal Evropské unii lepší pozici, aby ji zviditelnil. Ale teď se vrátím k těm nevyřešeným problémům. Je to samozřejmě mnohem širší otázka než pouze Albánie. Můžeme se podívat na středozemní oblast a podívat se na to, jakým způsobem se tam ty věci vyvíjejí. Protože třeba v Tunisku nás velmi trápí ta situace. I v dalších jiných zemích eh, v tomto regionu. Můžeme se ptát, jak je možné, že jsme neočekávali to, co se potom v Tunisku stalo. Je to proto, že nemáme dostatečně rozvinutý dialog se zeměmi tohoto regionu. Prostě, prostě to nefunguje. Celá tato oblast je určitým rukojmím palestinského procesu a my musíme najít způsob, jak navázat dialog s těmito zeměmi, jak jim lépe porozumět, jak pochopit, co se tam děje a nalézt možnosti, jak Evropská unie může pomoci těmto zemím, jak může pomoci předcházet krizím, které se nakonec stanou i naším problémem, a to buď v podobě nelegální imigrace nebo v podobě humanitární pomoci a dalších kroků, které budeme muset provést. Takže já beru tu vaši otázku jako povzbuzení k tomu, abychom se na všechny tyto problémy podívali a pokusili se najít řešení. Od eh, problému na Kypru až po náhorní Karabach. A já s tím souhlasím, že se to snadněji řekne, než udělá. K těm eh, minám typu cluster mines a dalším tak musím říci, že ITF eh, se zaměřuje především na nášlepné miny, ale přesouváme se i směrem eh, k těm lehkým zbraním. Nejsou to stejné věci, vyžaduje to různé přístupy, různý přístup eh, k likvidaci těch lehčích zbraní a zbraní typu cluster mines. Nicméně některé projekty už jsme zahájili, například v Srbsku, jsme se podíleli na odstraňování nevybuchlých bomb eh, z operací NATO v Srbsku. Ale to byly takové menší projekty, které se snaží rozvíjet, ale je třeba také rozvinout naše znalosti v této oblasti. Ale je to cesta do budoucnosti, tak se plánujeme rozvíjet do budoucna. Slovensko. Ptáte se, co bychom mohli udělat eh, k tomu, abychom eh, zlikvidovali také munici. Ano, snažíme se o to. Také jsme předložili žádost, abychom předsedali konferenci zemí Otavské úmluvy. Snažíme se také podporovat země, které zatím ještě tuto úmluvu neratifikovaly. Doufáme, že Spojené státy se k nám velmi brzy přidají. Doufáme, že USA se tedy přidají k otevské úmluvě. Kongres už vyslal určité pozitivní signály. Sama ministrně zahraničí je proto, aby USA učinili určité kroky směrem ke vstupu do otevské úmluvy, k podpisu otevské úmluvy. Jedna nebo více rozpočtových položek já nevím, jakým způsobem funguje váš rozpočet, ale myslím si, že z jedné rozpočtové položky by jasně vyplynulo, kolik prostředků máme k dispozici na odminování. Kdybyste to rozmělnili do více položek, tak by to nebylo tolik jasné. My vidíme, že každý rok ty finanční prostředky klesají v mezinárodním společenství. A tyto zdroje klesají rychleji než probíhá tedy řešení tohoto problému. Vy jste řekli, že by se to mělo vyřešit za deset let a potom bychom se měli začít zabývat něčím jiným. Deset let uplynulo a vyřešeno to pořád ještě není. Určité problémy přetrvávají a na ty se musíme zaměřovat i dále. A ta Martiov zpráva, jak se o ní zde hovořilo, musím říct, že jsou to velmi závažná obvinění, která jsou uvedena v této zprávě a která mají vážný dopad v terénu. My doufáme, že ta zpráva byla vypracována skutečně seriózně. Všechna tato obvinění musí být proskoumána, prošetřena a potom také prokázána. Musíme jasně určit, co se vlastně stalo, pokud se něco stalo. My říkáme, že tato závažná obvinění musí být prošetřena, abychom věděli, co se vlastně stalo. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane ministře, a děkuji za tuto prezentaci a za ten širší aspekt, o kterém jste hovořil. Bylo to velmi užitečné a samozřejmě v rámci práce pana Van Orden budeme sledovat veškeré aktivity odstraňování min a také, jak by EU mohlo přispět k rozšíření této politice. Děkuji vám za to, že jste přišel. Děkujeme za to, že jste se zmínil o této záležitosti a také se dotkl dalších aspektů. Budeme mít tady krátkou eh, přestávku, než přivítáme eh, pana ministra Dekrema. Bien, chers collègues, nous Drazí kolegové, takže začneme opět pracovat. Máme to potěšení, že můžeme přivítat pana Dakrema, belgického ministra obrany, který bude hovořit o šesti měsících belgického předsednictví. Chci hned upřesnit, že eh, v oblasti společné zahraniční obrané politiky a zvláště v oblasti SBOP předsedá radě paní Ashton. Nicméně systém rotujících předsednictví i nadále pokračuje. Došlo k určitým významným událostem během posledních dvou pololetí roku 2010. Poprvé se konala formální rada ministrů obrany. To je vlastně jedinečný formát bez účasti ministru zahraničních věcí, dále neformální zasedání v Gentu v září minulého roku. A na těchto jednotlivých zasedáních se hovořilo velmi často o problému kapacit a o systému pooling and sharing. To je velice módní záležitost v dobách krize. Na konci roku vznikla německo-švédská iniciativa na toto téma, dále je dohoda mezi Francií a Británií ohledně obrany. To jsou teda témata, která bychom rádi s vámi probrali z hlediska dopadu na EU. Dále budeme hovořit také o Lizabonské smlouvě a dopadu na oblast obrany. Vy jste vykonával předsednictví v období přechodu. To také vysvětluje tyto atypické formáty, protože ESVČ začalo skutečně fungovat teprve v prosinci 2010. I když smlouva byla ratifikována a podepsána roku 2009, její uplatnění v oblasti SBOP probíhalo teprve příští rok a probíhá nyní. Budeme hovořit o nominaci ředitele Evropské agentury pro obranu, dále velvyslanec Scott byl eh, jmenován jako představitel SCOP, bude také brzy s námi hovořit. Dále došlo k nominaci tajemníků kteří spolupracují s paní Ashton. Pan Dima bude dnes hovořit na AFETu a bude zajímavé se podívat na to, jak se na tyto změny dívají ministři také z hlediska architektury a jejího uplatňování v období přechody. Takže téma je velice volné, jsme velice rádi, že si vás budeme moci vyslechnout a že vás můžeme přivítat mezi námi. Děkuji, pane předsedo. Drahý Arno, dámy a pánové, členové parlamentu a drazí další hosté. Jsem zde s velkým potěšením a samozřejmě okamžitě jsem odpověděl pozitivně na tvoje pozvání, Arno, abych hovořil o tom, čím jsem se převážně zabýval v posledních šesti měsících za belgického předsednictví, tedy nebudu hovořit o vnitrozemských problémech, s kterými jsme také trochu bojovali. Dámy a pánové, v oblasti SBOP Lizabonská smlouva mm, nastínila situaci jistě znáte lépe než já situaci. Catherine Ashton, vysoká představitelka, řídí tuto záležitost, má se zabývat zahraniční eh, záležitostí a zahraniční politikou. A proto jsme vždy hovořili o tom, že belgické předsednictví vlastně podporuje výkon funkce paní Ashton. Paní Ashton má tři funkce a má gigantický úkol navázat na rozvoj minulosti a dále představit nové vize. Během uplynulého roku musela spravovat celou řadu eh, problémů, a to s velmi omezeným počtem zaměstnanců. Naštěstí toto období končí dnes. Eh, máme zde ESVČ, Evropskou službu pro vnější činnost. Vytvoření ESVČ podle mého názoru bylo správnou prioritou a ESVČ bylo také převážným tématem roku 2010, což mělo nezbytně dopady na čas, který paní Ashton měla z hlediska zahraniční politiky a politiky v otázkách obrany a bezpečnosti. Belgie je zakladatelským státem EU a proto pro Belgii bylo nemyslitelné, aby tento prostor nebyl naplněn e, a aby byly odsouvány témata na toto téma, neboť by to mělo velký dopad na nás všechny. Posílení nové dimenze ESBOP a ESBOP je nejvýznamnějším výdobytkem nové smlouvy. Je to oblast, kde očekávání evropských občanů jsou velmi vysoká. Evropské veřejné mínění nechápe, že Evropská unie není diplomatickým hráčem v oblasti obrany. A proto musíme využít této energie a pokročit před. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, společná bezpečnostní a zahraniční politika vychází ze společné spolupráce a naše instituce v tomto směru byly poměrně rané. Nyní máme nejen strategický koncept, i když to není zatím koncept, který byl příliš pozorovodný, ale také jsme vytvořili nezbytné instituce a nástroje, mechanismy, které mají provádět strategickou vizi a Minimálně se o to snažíme. A nejviditelnějším důkazem jsou mise, které vykonává Unie. A tady bych chtěl říci, že to je vynikající výsledek. Právě jsem se vrátil z Djibouti, kde jsem navštívil naši fregatu a naše posádka se podílí na akci Atalanta. Je to nesmírně úspěšná mise. Unie udělá velký krok jako poskytovatel stability a bezpečnosti, která je nezbytná pro podporu našich hodnot. A přes tyto úspěchy, dámy a pánové, musíme uznat, že Evropa potřebuje další snahu, aby se stala odpovědným, ale také spolehlivým světovým hráčem a partnerem, aby byla uznávána jako zásadní aktér na mezinárodní scéně. A jsme přesvědčeni, že belgické předsednictví Rady Evropské unie bylo skvělou příležitostí udělat významný příspěvek v tomto směru. A proto prosazujeme jako cíl předsednictví rychlé uplatnění Lisabonské smlouvy. Belgie je přesvědčena, že nové součásti smlouvy učiní ze společné bezpečnostní zahraniční politiky dovést tuto politiku na vyšší úroveň aby byla schopna se vyrovnat s novými výzvami na mezinárodní úrovni. Na prvním místě, dámy a pánové, Lisabonská smlouva prosazuje lepší realizaci a globální přístup. A to je zásadní aktivum a mělo by být skutečně trumfem, abychom mohli řešit bezpečnostní hrozby dneška i zítřka. A takový konzistentní přístup je specifickým rysem Unie. Máme skutečně všechny nástroje a nezbytné zdroje, abychom mohli jednat globálně. A naší největší výzvou je spojit stávající prvky v konzistentní celek a vytvořit mechanismus, který by znamenal operativní uplatnění na příslušných místech, tedy na bojištích. A z mého hlediska, z hlediska ministra obrany, i civilní řešení krizí je téměř vždy, alespoň v blízké budoucnosti, záležitostí vojenských kapacit a podpory armády. A to se nezmění, to nezmění civilní charakter těchto operací. Je tu palčivá potřeba zdůrazňovat operacionalizaci, tedy vývoj, rozvoj kapacit, provádět tyto operace a uplatnění této zásady ve všech oblastech a ve všech možných časových kontextech. Civilně vojenský přístup je podmnoženou globálního přístupu a tento civilně vojenský přístup by měl být dále rozvíjen. Je to jedinečná nabídka ze strany Evropy a je tu skutečně naléhavá potřeba důvěryhodně rozvíjet eh, civilní kapacity a jejich naplňování, abychom se stali prvořadým partnerem, nezbytným partnerem při řešení krizí. Skutečnost, že NATO vytváří malou koordinační jednotku pro stabilizaci a obnovu, to by měla být zásadní motivace pro nás jako Evropskou unii, abychom jim poskytli správnou odpověď pro předvídatelné požadavky, efektivní kapacity, budou učiní z nás uznávaného partnera pro Spojené státy. A Spojené státy se stanou zajímavým partnerem pro Evropskou unii. Nová smlouva, dámy a pánové, obsahuje i nástroje, jako je ustanovení o vzájemné pomoci a ustanovení o solidaritě, což dává vyhlídky na adekvátní reakci a kdy, se, kdy mizí rozdělení na vnitřní a vnější bezpečnost. Je těžké je posuzovat odděleně, když hovoříme o oblastech námořní bezpečnosti nebo řešení katastrof. Snažíme se eh, zejména o, to, o rozvíjení ustanovení o solidaritě a o vzájemné pomoci. Snažíme se jim dát konkrétní obsah, který bude zapadat do úkolu Evropské unie a měli bychom samozřejmě zamezit stvojení s činností Severoatlantické aliance. Kromě toho jsou tu nové výhledy v oblasti vojenské spolupráce v rámci Unie. Peskou trvalá struktura spolupráce je výrazem aspirací tvůrců smlouvy. Má to vytvořit novou dynamiku mezi členskými státy, které mají spolupracovat v rámci Unie, aby mohly zlepšit obrané kapacity Evropy s cílem provádět ty nejnáročnější mise. Během našeho předsednictví jsme i nadále působili na cílech španělského předsednictví a snažili jsme se prohloubit přidanou hodnotu tohoto mechanismu. Avšak tento koncept není zralý pro rozhodnutí. Další snaha a další úvahy jsou nezbytné, abychom dosáhli společného chápání způsobu, jak dosáhnout politického koncenzu. Nesmí zapomínat, že text smlouvy byl napsán před více než deseti lety a naše prostředí se velmi rychle mění. Pesko je nástrojem a nikoli pouze názvem. Můžeme mít za to, že cíl byl částečně dosažen, ale nejobtížnější část práce je před námi, zejména pokrok při rozvíjení vojenských kapacit s přilédnutím k finančním prostředkům, kterými disponujeme. A spojování a sdílení je jádrem rozvoje našich kapacit v současnosti. Tato forma spolupráce, pooling and sharing, nám dává možnosti v méně citlivých oblastech, jako je logistika nebo výcvik. Avšak jsem přesvědčen, že zjistíme zítra či později, že existují mnohem širší oblasti pro spolupráce. A kromě toho je mi jasné, že bychom neměli omezit naše uvažování, co se týče jednotlivých možností spolupráce. Není tu jenom jedna oblast, je jich mnoho. Obsah je důležitý. Forma není tak důležitá. Potřebujeme otevřený přístup ke spolupráci a jakýkoliv úspěšný model může být rozšířen na nové partnery, a může být replikován jinými. Dámy a pánové. Rozvoj vojenských kapacit v evropských souvislostech byl zásadním bodem belgického předsednictví EU v oblasti obrany. Máme zde dvě hlavní linie pro naše pololetí. Jednak je zde ambice a okolnosti. Rozvoj kapacit je založen na pragmatickém přístupu uplatňování Lisabonské smlouvy. Souvislosti spočívají v tom, že ve všech členských státech existují rozpočtové škrty a v oblasti obrany většinou eh, zaznamenáváme mm, výrazné přání úspor z hlediska veřejných financování. Nejsem proti eh, rozpočtovým škrtům, nicméně musíme zároveň vyřešit následující paradox. Na jedné straně máme mezinárodní společenství a občané Evropské unie očekávají od Evropské unie, že bude sehrávat svoji úlohu v bezpečnosti jako účinný a racionální partner. Na druhé straně musíme zareagovat na toto očekávání a na tuto novou úroveň úkolů. A to v podmínkách, kdy se snižují eh, rozpočty v této oblasti a kdy tedy se snižují také vnitrostátní kapacity. Dámy a pánové, rozhodl jsem se, že se budu zabývat zásadní reflexí v tomto ohledu a e, budu se zabývat navyšováním vojenských kapacit, které by e, byly sdíleny v rámci EU. Je to velice citlivé téma, jak vy jistě víte. Armáda je velice často vnímána jako znak svrchovanosti národních států. A přitom víme, nakolik myšlenka evropské armády se začíná profilovat v mnoha členských státech. Evropa obrany musí být založena na snaze o spolupráci, která by byla stále užší v oblasti bezpečnosti a obrany a přispívat tak k eh, oblasti SBEP, tak aby EU se stala spolehlivým a stabilním partnerem, který přispívá k bezpečnosti, prosperitě a blahobytu na světě a především eh, na našem kontinentu. Jaké jsou otázky, na které musíme zareagovat? Týkají se příspěvků které můžeme zajistit z hlediska navyšování našich kapacit a to tak, že bychom číselně rozšířili a také zlepšili kvalitu spolupráce mezi námi a zajistili co nejúčinnější realizaci nezbytných investic a zajistili také koordinaci tak, aby naše snahy po úsporách nevedly k tomu, že bychom stejným způsobem snižovali rozpočtové položky z hlediska eh, rozvoje a výzkumu. Dámy a pánové, nedávná dohoda, která se týká Francie a Spojeného království jasně svědčí o tom, že více spolupráce je cestou vpřed. Posílení interoperability a optimální využití vojenských kapacit je důležitým motivem tohoto politického pragmatického dokumentu. Ale v každém případě v tomto specifickém finančním kontextu došlo k posílení tohoto dokumentu. Krize zde platí pro všechny, ale jasně vyplývá z toho, že v této krizi musíme využít všechny možnosti. Dopady finanční a hospodářské krize se čím dál více projevují i v oblasti obrany a přetrvají tyto důsledky po nějakou dobu. Nyní, dámy a pánové, bych velmi rád uvedl několik detailů, které se týkají neformální schůzky v Gentu. Některé aspekty této schůzky byly trochu zvláštní, protože Lady Ashton měla předsedat, ale byla v New Yorku na valné zhromáždění OSN a proto jsem tedy ji zastoupil já. A tímto způsobem jsem mohl uplatnit jednu z hlavních eh, věd, eh, která předznamenala naše předsednictví. Belgie podporuje Lady Ashton. Ministři jasně řekli, že politický postup na poli společné zahraniční bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obrané politiky je důležitý pro Evropskou radu. A tím se jen potvrdili závěry Evropské rady, která se konala před několika dny. Ministři obrany diskutovali s vysokou představitelkou Lady Ashton o přípravě prosincové ministerské schůzky zaměřili se především na diskuzi hlavního tématu. Týkalo se to zlepšení koordinace a spolupráce, poolingu a sharingu, potřeby větší strategické, většího strategického příspěvku a také potřeby zlepšení politického a technického rámce aby se využily všechny existující a budoucí formy spolupráce za účelem dosažení našeho společného cíle. My jsme se na těchto bodech shodli. A jedná se tedy o společnou politickou vizi a nyní se o tom hovoří jako o genském rámci. Když jsme zkoumali toho, to, jakým způsobem se musíme rozhodnout na mezinárodním poli, tak ministři obrany jasně řekli, že ještě více přeskoumají možnosti pooling and sharing. Mezinárodní projekty musí být velmi praktické a musí se zaměřovat na zvýšení operačního vstupu a výstupu. Byly identifikovány oblasti, které se týkají logistiky, výcviku, dopravy, kontrolních elementů a tak dále. Byly předloženy také určité myšlenky, které se týkají sdílení určitých úkolů, například vzdušná politika v Balské oblasti. Připomnělo se také, že prohloubení mezinárodní spolupráce bude možné aniž by členské státy byly zbaveny své svrchovanosti a svobody rozhodování. Koncept eh, multilaterální spolupráce je určitě přínosný a zaslouží si naši pozornost. Byl zde také návrh proskoumat eh, různé možnosti, možné oblasti spolupráce a náš eh, německý kolega navrhl, že bychom měli systematicky analyzovat eh, naše schopnosti a rozdělit je do tří kapacit, do tří kategorií. Za prvé, dosažení cílů, které jednotlivé národy požadují za, považují za životně důležité, ty by tedy měly být eh, zachovány na národní úrovni. Druhá oblast eh, to jsou tedy věci, které jsou eh, určeny pro pooling a třetí oblast eh, by měla být vedena ve spolupráci s různými partnery, jednalo by se o takzvaný task sharing. EDA by mělo hrát důležitou roli při identifikaci možných oblastí spolupráce mezi členskými státy. Využití nových nástrojů by nemělo být vyloučeno v budoucnosti, pokud nastane tato potřeba. Neustála spolupráce rozhodně nebyla spochybňována, ale nebylo to předmětem naší schůze. Tento koncept musí být ještě dopracován. Ministři obrany také upozornili, že je nutno zvýšit konkurenceschopnost a také spolupráci v oblasti získávání schopností a znalostí. A že je také třeba bojovat proti zkreslování situace na trhu. Hovořilo se také o rozvoji technologií a o trhu v této oblasti a je nutno implementovat balíček, obraný balíček komise také se hovořilo o vytváření evropských eh, společných podniků a joint ventures, eh, což by bylo lepší, než eh, potlačovat konkurenceschopnost. Ministři se zaměřovali také na takové věci, jako je místní tvorba pracovních míst, které by mělo být podporováno spíše soukromým sektorem. Hovořilo se také o tom, že není možné neustále navyšovat zdroje a je třeba zvýšit eh, komplementaritu z NATO. Mnoho ministrů zdůraznilo, že spolupráce je klíčovější a důležitější než kdykoliv jindy. Společně s NATO Evropská unie musí najít způsob, jak zvýšit svou efektivitu. Většina ministrů také ocenila způsob, jak se rozvíjí současné kontakty, které strukturálně vylepšují právě tuto cestu. Já jsem navrhl předsedovi e UMC, aby se tato cesta ještě proskoumala do budoucna. Dámy a pánové, 27 ministrů obrany se sešlo v rámci Evropské unie, a to poprvé na formálním zasedání Rady pro zahraniční záležitosti ve formátu obrany a sice 9. prosince minulý rok za předsednictví paní Eštonové. Dohodli se na tom, že urychlí svoji spolupráci v oblasti obrany a zvláště v oblasti vývoje kapacit také se eh, připojili v Gateframer, to znamená k dohodě z Gentu, která podporovala větší spolupráci v oblasti obrany, zvláště v období rozpočtových restrikcí. Moji kolegové ministři obrany se vyjádřili ve prospěch sdílení kapacit. Říká se tomu pooling and sharing. Francie a Spojené království již zahájili tuto práci tím, že se dohodli a sice v půlce listopadu. Německo a Švédsko dále přispělo k této reflexi tím, že předložili nové návrhy, tak jako členské e, státy které poslali dopis v tomto duchu vysoké představitelce. Jsou tady další příklady. Například nedávno došlo k vytvoření kapacity v rámci ESVČ, kde se budou eh, řídit přepravy vojenských dopravních prostředků. Máme tady čtyři signatáře, je to velice ambiciozní projekt, protože účastníci na národní úrovni eh, se eh, vzdají této kompetence, kterou bude zajišťovat ESVČ. Také v Beneluxu jsme měli eh, rozhodnutí eh, společně využívat helikoptéry a pilotů. Je tady několik bilaterálních iniciativ, které se zrodily v posledních měsících. Tyto iniciativy by měly pomoci k tomu, že by vznikla vlastní dynamika, která by podporovala spolupráci mezi členskými státy. Během formálního zasedání v prosinci jsem zdůrazňoval, že čím bude větší eh, spolupráce v otázkách kapacity, tím výraznější, aktivnější roli bude sehrávat EU ve světě v otázkách míru, bezpečnosti a stability. Což se mi jeví nesmírně důležité v této souvislosti. Tato spolupráce odpovídá našim potřebám společného postupu. Veškeré formy spolupráce musí být vytvářeny otevřeným způsobem, tak aby i ostatní země měly možnosti připojovat se k těmto iniciativách nebo se inspirovat těmito iniciativami pro podobné případy. Rada také pověřila vysokou představitelku paní Ashton, aby vypracovala do půlky roku 2012 zprávu o pokroku prací v této oblasti a zvláště zmapovala oblasti, kde může dojít k tomuto pooling and sharing. Závěrem, dámy a pánové, jak jsem stručně nastínil program rozvoje kapacit, nyní skutečně potřebuje obnovený politický impuls. Ministři obrany volají po tom, aby Evropská unie sehrávala koordinační a stimulující úlohu ve všech výše udaných oblastech. Chtějí aktivně spolupracovat a chtějí rozvíjet kanský rámec. Dovolte mi, abych, abych zopakoval svou připravenost a snahu ministrů podporovat tuto toto úsilí, kdykoliv je to nezbytné v zájmu evropské bezpečnosti a evropské společné obrané politiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Monsieur ministre, cher Pierre, merci beaucoup. Pane ministře, drahý Pierre, jsem velice vděční za tuto kompletní prezentaci, která prokazuje, že belgické předsednictví za, bylo eh, velmi aktivní podporou vysoké představitelky paní Eštonové a že zde byl eh, velmi rozsáhlý program. Máme tady kolegy, kteří by chtěli vystoupit. Já osobně budu velmi stručný. Mám pár otázek. První otázka se týká globálního přístupu a strategie v oblasti zahraniční politiky kterou může Evropská unie přijímat z hlediska Lizabonské smlouvy a zajistit integraci v oblasti vývoje a také rozvoje bezpečnostních nástrojů. Dotazovali jsme se ve Štrasburku minulý týden paní eh, Ashton na otázku Sahelu. Zdá se, že všechny státy a pravděpodobně všechny členské státy ESVČ nevnímají naléhavost a globálnost této hrozby, která existuje v Sahelu vedle těch tradických jednorázových událostí, které mm, vznikají v různých zemích. Vyplývá z toho, že reakce musí být integrovaná v rámci EU, musí zde být absolutní priorita z hlediska rozvinutí těchto kapacit, ale samozřejmě, že nesmíme zanedbávat bezpečnostní aspekty regionu a dané země. Pokud se na to díváme z hlediska jednotlivých rad, tak si kladu otázku, zda eh, ten pojem naléhavosti byl eh, skutečně mm, správně vnímán ze strany rady. Další otázka se týká NATO vedle summitu, které tady eh, vedle zasedání rad byl také summit NATO v Lisabonu. A někteří z nás jsou poněkud zklamáni z hlediska spolupráce NATO-EU. Eh, ty původní návrhy byly eh, poněkud ambicioznější z hlediska strategického partnerství mezi oběma organizacemi, zvláště v souvislosti s otázkou Turecka. Toto nebylo možné. Jakým způsobem se díváš na tyto věci? Jsou tady nějaké možnosti vyřešit tyto politické problémy? Já jsem skeptický. Jakým způsobem je možné se vyhnout tomu, aby tyto politické problémy umenčily eh, politickou spolupráci jsou zde přímé, přímá jednání, je zde nějaké realistické řešení z hlediska krátkodobého horizontu. A toto první zasedání ministrů obrany, první tohoto druhu, kde byli pouze ministři obrany, ukazuje na to, že některé, některé členské státy jsou poněkud zdrženliví eh, z hlediska této první zkušenosti a tohoto formátu. Myslíš si, že je to věc, která bude dále pokračovat? My v naší zprávě, kterou jsme přijali minulý rok, jsme obhajovali tento druh setkání ministrů obrany, zvláště z hlediska otázek kapacity. A tvoje vystoupení ukazuje, že tady existuje prostor pro to, aby došlo k určitému rozvoji z hlediska kapacit. Myslíš si, že tato první rada umožnila takto odstranit některé pochybnosti ze strany některých členských států. To jsou tři otázky, které jsem chtěl položit. Je tady ještě místo předseda AFETu, pan Pašku, který byl bývalým, tedy nebo je bývalým eh, předsed, eh, ministrem obrany, bude hovořit. You know Já bych asi řekl, že myšlenka sem přijít měsíc po konci předsednictví je věc, o které by se mělo uvažovat do budoucna. Možná pro budoucnost by to tak mělo být. Měli bychom z toho udělat takový běžný postup, protože vlastně získáme globální pohled na předsednictví a získáme také o tom lepší představu. Měl jste pravdu, pane ministře, když jste řekl, že smlouva je deset let stará. Já jsem si to poznamenal, ale díky objektivním a subjektivním důvodům vlastně vstoupila v platnost uprostřed krize. Co by se to kdybychom měli smlouvu před krizí, tak by se nám asi podařilo zabránit té krizi. Ale krize znamená více egoismu a méně prostředků. A to je vlastně obvykle samozřejmé. Ale největší soupeři Evropské unie jsou někdy samotné členské státy. Ale můžeme vlastně proměnit nevýhodu ve výhodu, protože díky slučování a sdílení bychom se měli snažit eh, udělat to, co proběhlo již v dohodě mezi Brity a Francouzi. A to by nás vlastně do budoucnosti donutilo skutečně se snažit o společné vnímání a snad eh, společné společnou akci, společný pohled na různé krize ve, v oblasti vojenské. A to je skutečně přijetost, jak věci posunout ku předu, protože jinak by to skutečně trvalo mnohem déle. Já bych chtěl také říci dvě další věci. V ganském rámci je velmi dobrá myšlenka že musíme se snažit o koordinaci v rámci snižování vojenského rozpočtu. A myslím, že bychom skutečně měli sledovat tyto škrty, protože nakonec vlastně se dostaneme do situace, že země nebudou mít prostředky na to, aby mohly od nich očekávat eh, kroky. Například, eh, zejména se to týká zemí na okraji Unie, Bulharsko, Rumunsko podnikne škrty a jiní budou je muset zastupovat. A to by nebylo přijatelné právě z hlediska zemí, které by měly nahrazovat eh, ty země, kde by proběhly příliš drastické škrty. Takže by to vytvořilo nové nerovnováhy a mohlo by, na, mohly by nastat politické problémy. Máme trvalé struktury pro spolupráci a to je také umocněno současnou krizí, ale současně neznamená to, že bychom se dostávali do rozporu s globálním cílem společného trhu v Evropě, zejména v oblasti obrany. A obecné věci, které plánujeme pro všechny členské státy, by vlastně neměly být v rozporu s tím, že několik států chce být průkopníky a chce jít více dopředu v některých oblastech. A to by mělo být přátelé pro ty země, které vlastně zůstávají v pozadí. Takže to je všechno. Merci beaucoup, euh, madame Nikolaj. Mnohokrát paní Nikolaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, mám otázku, která souvisí se závěry rady. Myslím si, že naše Zranitelnost spočívá v nedostatku vize. Eh, bylo by obtížné mít společnou bezpečnostní otázku bez vize. Moje otázka souvisí s Evropskou agenturou pro obranu. Dnes jsme svědky spolupráce mezi různými zeměmi, zvláště mezi zeměmi které mají výrazné vojenské kapacity, ale nejsme svědky žádné akce spolupráce mezi zeměmi, které nemají ten minimální standard z hlediska vojenské kapacity. Jak bude v budoucnosti vypadat EDA? Jejím smyslem bylo zajistit vizi a podporovat společnou politiku v oblasti vojenských kapacit. Chápu, že je zde významná smlouva, ale také vím, že proto, aby se úspěšně řešila krize, je nutné maximálně využít Evropské agentury pro obranu. Děkuji. Pan Galer má slovo. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat za vaše vystoupení Myslím si, že belgické předsednictví v této oblasti politiky bylo skutečně velmi produktivní a kreativní. Dostalo se nám také pragmatického přispění z různých členských států a tento pragmatismus, o kterém jste sám hovořil, byl podpořen finanční situací v jistém smyslu, ale v mnoha oblastech je to tak, že pokud máte málo prostředků, tak se snažíte podpořit spolupráci. Já mám otázku, která se nejdříve týká EDA. Vy jste hovořil o tom, že EDA dostala zadání zrealizovat analýzu a zmapovat oblasti, v kterých by se dala zlepšit tato spolupráce. Také jste se zmínil o tom, jaké země již eh, přistoupily k spolupráci. Hovořilo se o Velké Británii a Francii. Ale víme, že zjevně britská vláda začala také uvažovat o tom, že by vystoupila z této agentury příští rok. Tady se totiž hovoří o lehkém navýšení rozpočtu na rok 2011 byl bych rád, kdybyste nám sdělil, zda jste jaksi zachytil určité signály, že se že dojde k určitým změnám v tomto přístupu k EDA, nebo jakým způsobem eh, by se tato debata měla prosazovat eh, v průběhu tohoto roku. Myslím si, že by bylo politování hodné, kdyby Velká Británie vystoupila z EDA. Hovořil jste o permanentních strukturách spolupráce. Ano, zatím ještě nejsme tak daleko, jsou tady jisté potíže, které se musí překonávat než eh, se podaří formálně toto precizovat. Můžete říci, kde, jak si jsou v současnosti problémy? Eh, hovořilo se o silném pragmatismu, to je skutečně pozitivní. Vy jste hovořil také o evropském velení dopravy nebo přepravy vojenských kapacit. Myslím si, že zažijeme mnoho takovýchto příkladů v budoucnosti. Eh, proč jsou zde tedy potíže při formálním vytváření těch struktur spolupráce, jaké nejzávažnější problémy tady jsou? A pak ještě jedna otázka, která je osobní. Máme novou eh, jaksi, ředitelku EDA pak zase byla ovolněna ze své funkce. Je už jasné, kdo tedy bude tuto funkci zastávat. Děkuji. Děkuji. Pan Gualtieri bude hovořit, který vypracovává naši zprávu ohledně uplatňování Lisabonské smlouvy eh, v SBOP. Grazie, signor Děkuji, pane ministře. Já vám samozřejmě děkuji za to, že jste mezi nás přišel a děkuji vám také za velmi pozitivní práci, kterou jste spolu se svou vládou odvedl v tomto pololetí v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky v oblasti tohoto pragmatického přístupu, který je založen na pevné evropské vizi. Tato práce přinesla jako jeden z hlavních výsledků právě genský rámec. Kromě angažma belgické vlády a vašeho osobního angažma zde ovšem ještě zůstává riziko určitého odsunutí společné bezpečnostní a obrané politiky do pozadí. a celého procesu vytváření společné evropské bezpečnosti. Když se podíváme na organigram Evropské služby pro vnější činnost, tak máme pocit, že zde dochází k tomuto odsouvání do pozadí, že se odsouvají do pozadí nástroje, které v těchto letech hrály důležitou roli. A pokud jde o tyto obavy, tak já bych zde rád vznesl tři otázky k bilanci odvedené práce a také k tomu, co se plánuje do následujících měsíců. Pokud jde o genský rámec, není pochyb o tom, že je to velmi pozitivní prvek. Nepochopil jsem dost dobře, co tam ještě přinesly ty další příspěvky, ten německo-švédský dokument, Weimerův dokument, hrozí tím větší byrokratizace tohoto směru práce. Takže já bych ještě zdůraznil, že je nutno přejít od fáze různých studií, dokumentů a protidokumentů praktickému uplatňování tohoto rámce. Já bych byl nerad, abychom za šest měsíců měli další seznam toho, co bychom měli ještě vyplnit, jaké další katalogy bychom měli dodat, ale ve skutečnosti by se tento rámec v praxi neuplatňoval. Druhá otázka se týká koordinace mezi strukturami, které se zabývají řízením krizí a zbytkem Evropské služby pro vnější činnost, což je věc, která ještě vyvolává otázky. A můj třetí dotaz se týká důležitého aspektu, a sice posílení evropského rozměru uplatňování vojenských eh, prostředků. Evropský parlament už dlouho volá potom, že je třeba přemostit eh, tuto propast, která existuje mezi strategickým eh, plánováním na občanské úrovni a strategickým plánováním na vojenské úrovni. Zajímalo by mě, zda konkrétně zde vidíte možnost, eh, aby se tato otázka do budoucna rozvinula. Merci, monsieur Duff. Děkuji, pan Duff. Um, <clears throat> president, um... Pane předsedo, um, pane ministře, děkuji mnohokrát. Byl jste zdvořilý, pokud jde o anglicko francouzskou smlouvu o vojenské spolupráci. Řekl jste, že je to věc praktická a politická, to je pozitivní. Bylo by absurdní, kdyby to bylo jinak, ale je to také smlouva, která je mimo rámec Evropské unie a která, která záměrně byla takto koncipována. Nemyslíte si, že je to provokace? Nemyslíte si, že to podrývá logiku Lisabonské smlouvy. A jaká byla reakce ministru obrany zbývajících 25 ministrů obrany na francouzsko-britskou prezentaci tohoto fait accompli a tady se snažím o určitou eh, strategickou úvahu, co by mohl být začátek společné dohodnuté vojenské strategie. A zde jasná překážka mezi EU a NATO z důvodu turecko-kyperského konfliktu. To je obrovská překážka. Překážka nezvládnutelná, nepřekonatelná, jak naznačil pan předseda Donjon. Co se týče vývoje řádného partnerství mezi Evropskou unii a Severoatlantickou aliancí. A my není eh, čelíme naléhavé otázce Iránu, což zavádí debatu mimo rámec akademického semináře, což někdy bývají tyto diskuse na úrovni ministrů obrany na radě. A tím se dostáváme skutečně do oblasti praktické politiky. Domníváte se, že existuje minimální šance, že by došlo ke společné reakci na to, na evidentní snahu iránské vlády pokračovat ve vývoji jaderné zbraně. Děkuji. Děkuji pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaše důkladné vysvětlení. Mám tři otázky. Ta první navazuje na to, co řekl pan Gále a pan Duff. Mě by také zajímalo, jaké problémy v rámci eh, permanentní strukturované spolupráce by se měly nyní řešit. Řekl jste, eh, že je zapotřebí jaksi společného myšlení. Já bych chtěl říci, zda to možná souvisí také s tím konfliktem, o kterém hovořil pan Dav. Ta myšlenka permanentní strukturované spolupráce je v podstatě inkluzivní. Zatímco ty postupy Francie a Velké Británie jsou exkluzivním přístupem z hlediska jejich eh, dohody. A já si tedy nemyslím, že aby se to dalo tak přátelsky a zdvořile, jak se to diplomaticky udělal, propojit. A i v budoucnosti jistě se bude postovat zase diplomaticky, ale pokud hovoříme k samotné věci, jak můžeme zajistit, aby takovéto exkluzivní nebo aby takováto exkluzivita nebyla v protikladu s, otev- s vytvářením otevřené integrace. A pak by mě také zajímalo, jak to vypadá s časovým přibližným horizontem, v rámci kterého EDA by měla předložit svoji analýzu ohledně potenciálu další spolupráce. Ostatně, pokud to mohu poznamenat, i u těch německo-švédských návrhů s ohledem na pooling and sharing existuje celá řada problémů. V německém případě například otázka parlamentních výhrad z hlediska nasazení Bundeswehr. Není to úplně tak jednoduché. Možná u pooling ještě to bude fungovat, ale u sharing to není tak jednoduše řešitelné. Zajímalo by mě, zda i takové problémy nějakým způsobem eh, zazněly v daném horizontu. Dále hovořil jste o, té, o tom pohoném motoru, eh, o tom jste hovořil velmi odůvodněně a mě by zajímalo, zda eh, u těch ministrů obrany se udělá také ten kruk, který by využíval této pohoné síly i ve spolupráci s třetími Například na to se rozhodlo v Lisabonu, že bude i nad, rozvíjet civilní rozměr. A tady k tomu má EU velmi dobrý přístup. Možná by bylo smysluplné hovořit na to o tom, že by nebylo vhodné, aby se tady zdvojovaly iniciativy, které případně vymyslí NATO. Nebo Atalanta. Když to promyslíme, tak se nabízí otázka, jaké národnosti, jaký druh lodí by měl být chráněn proti pirátům. Možná eh, bychom eh, mohli dospět myšlence, že Čína by měla zajistit větší příspěvek. Teď se hovoří o tom, že poměr mezi naším příspěvkem a čínským není v tom správném poměru z hlediska ekonomických eh, akcentů. A pak otázka Ruska. Je zde také nějaká úvaha ohledně spolupráce s Ruskem z hlediska možnosti zajistit úspory? A poslední moje otázka se týká Sudánu. Eh, byly tady vůbec nějaké úvahy ohledně toho, zda by bylo možné se angažovat v této oblasti, pokud by měla vzniknout tato nutnost. My doufejme, že ne, ale je to nějakým způsobem zahrnuto do těchto úvah. Děkuji, paní Lezing. Děkuji. Já se chci připojit k panu Butikofrovi ohledně aspektů nákladů. Členské státy stále musí zvažovat mezi nutností úspor a závazky z hlediska eh, projektů a podobných věcí. Víte, že vybavování a zakázky v tomto ohledu nebyly příliš úspěšné. Víte, že došlo k velkým škrtům, o tom jsme mm, hovořili. Hovořilo se například o přepravě, o helikoptérách typu Tiger Chtěla bych vědět, zda dojde k tomu, že by se postupovalo na evropské úrovni společně z hlediska úspor. Co jste učinili v mm, tak abyste postupovali proti, tomu, proti tomuto trendu za vašeho předsednictví. Další otázka se týká klauzule solidarity. I o tom jste se zmínil. A podle mého názoru tady se většinou to Eh, zmiňuje velmi lapidárně a já si kladu otázky ohledně dopadu této klauzule. Vy jste hovořil již o problémech vymezování, hovořil jste o změnách, o vnější bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti ve vztahu k EU. Moje otázka je následující. Jaká situace ohledně bezpečnosti existuje v rámci této klauzule solidarity? Jak byste definovali náplň? Ehm, jsou tam zahrnuty například velké protestní akce, pokud v členské evropské zemi bychom zažili něco podobného, jako se teď děje v Tunisku. Bylo by to nějakým způsobem zahrnuto do této klauzule z hlediska ochrany populací nebo omezování eh, svobody tisku to je další otázka. Co by v rámci eh, soli, eh, klauzule solidarity se dělo v takových případech? Jak toto vymezit a jak přesně by byly definovány tyto situace z hlediska bezpečnosti? Děkuji. Děkuji, pan Janes. Eh, Děkuji, pane předsedo. V této fázi debaty už bylo v podstatě řečeno vše, co jsem chtěl říct si i já. Ale chtěl bych ještě poděkovat, pane ministře, za vaši přítomnost a chtěl jsem vám říci, že když jsem vás poslouchal, tak jsem se cítil opravdu stotožněn s tím vaším velmi proevropským přístupem. A chtěl jsem věřit, že všechno to, co říkáte, je pravda. Nechci tím říct, že byste neříkal pravdu, pane ministře, ale máme tu zkušenost, že pro určité země a pro určitou menšinovou skupinu europoslanců, kteří zde nejsou dnes zastoupeni, je bezpečnost a obrana hranicí, kterou bychom neměli překročit eh, při europeizaci a komunitarizaci politik. Vidíme tedy, že není možno říci, že je to věc, která by byla jednou provždy vyřešena. K pokroku došlo, jako například ta neformální schůze na nejvyšší úrovni a genský rámec, ale jak říkali sám předseda Danjan nebo kolega Dav nebo Gualtieri, tak se v podstatě stejnými slovy říká tež. Zatím ještě neexistuje jasné rozhodnutí ze strany rady, ze strany vysoké představitelky, ani ze strany bratrských eh, institucí, jako je tedy Komise a Evropský parlament, které by nám umožnilo říci si, že tato hranice už je překročena, že je překročena tato nepřekročitelná hranice spolupráce v oblasti slučování, bezpečnostní obrané politiky a že zde vzniká skutečně jediná bezpečnostní obraná politika, která bude společná. Vidíme, že ministři zahraničí i ministři obrany cestují do třetích zemí a hovoří v jednotném čísle o své vlastní zemi. Nehovoří tam jménem Evropské unie. Říká se, že bychom měli mít jeden hlas a jednotnou eh, vizi v oblasti obrany a bezpečnosti, ale zatím to ještě není pravda. Děkuji, bylo to hodně otázek, máte asi 10 minut na odpověď. Myslím, že to můžete opravdu shrnout, protože je zde celá řada aspektů jedné otázky. Tolik otázek a tak málo času. Chci poděkovat všem, kteří tuto otázku, tyto otázky položili. Chtěl bych odpovědět opravdu velmi stručně, ale doufám, že uspokojím ty, kteří tyto otázky položili. Ze všeho nejdříve. Projdu všechny otázky, které byly položeny, protože, jak jste to řekl, pane předsedo, je tady dost otázek, které se jsou zbíhavé. Nejdříve globální přístup. Jakým způsobem zadefinovat globální přístup? ohledně politiky obrany a bezpečnosti. Například vy jste položil otázku ohledně Sahelu. Já jsem byl v Maroku minulý týden a v Marrakeši a tam jsem se vyjadřoval ve prospěch regionální spolupráce a ve prospěch globálního přístupu. Měli bychom se skutečně dohodnout na velice operativním přístupu. Spolupráce EU, NATO, to je to tež. Tato spolupráce je nezbytná a myslím si, že jde především o bezpečnost také našich vojáků. To znamená, eh, já se zabývám jednak eh, fungováním vojáků v zahraničí, to znamená, máme neustále 1200 mužů, kteří jsou na třech dějištích a tady spolupráce mezi NATO a EU je nezbytná především z hlediska ochrany našich eh, vojáků. A co se týče vývoje této spolupráce, tady bychom eh, mohli říci, že je nutné vytrvat, abychom zajistili eh, tuto spolupráci. Co se týče institucí, Rada ministrů obrany. Byla tady celá řada otázek na toto téma. Not... Já čtu jenom prohlášení a články, ať jsou z kterékoliv strany, že vývoj v oblasti obrany je úhelným kamenem a nebude silné Evropské unie a nebude nová unie po Lisabonu, pokud tu nebude tento výrazný uhelný kámen, což je evropská vize v oblasti obrané politiky. Zasedání bylo tady velice užitečné a nebylo záměrem nějakým způsobem změnit institucionální pravidla, tak jak byla zakotvena v Lizabonské smlouvě. Toto zasedání probíhalo v rámci Lisabonské smlouvy. Nepřekročili jsme meze, které byly zakotveny v této smlouvě. Myslím si, že je nutné pokračovat, protože toto zasedání podpoří právě podle mého přesvědčení. Rozvoj společné vize, spolupráce v této úrovni z hlediska EU. Za druhé, SBOP. PESCO byl koncipován jako sdílená vize velkou většinou parlamentu, ale také okolo stolu rady a na dalších eh, místech. A je to nástroj pro naše ambice. Je to věc, kterou skutečně potřebujeme, abychom mohli naše ambice podpořit, protože zatím jsme nebyli schopni rozvinout jasnou vizi toho, co Pesko je. A snad na to není ani jeden, ani jediný pohled. Je to obrovská výzva pro podílníky na tomto procesu aby bylo možné skutečně se dohodnout eh, na tom, co by to mělo obsahovat. Měli bychom pokračovat v tomto úsilí a v uvahách, které byly zahájeny za španělského předsednictví. Se týče Edy, o tom jste hovořil, pane předsedo, na tom předchozím zasedání, pokud se netýká eh, pokud se nemýlím, takže je to paní Arno, která je v čele EDA, Edy. Tato agentura především dělá dobrou práci z hlediska aspektů, které jsou méně politické, ale které jsou, jak bych to řekl, které bychom mohli kvalifikovat jako aspekty, které se týkají techničnosti nebo odbornosti. Eh, v Gentu zazněl požadavek, aby eh, zde bylo strategičtější zaměření. Takže se požadovalo na této agentuře, aby měla větší ambice. Říká se, že muži a ženy, které jsou v politice, jsou nebezpeční, ale já si myslím, agentura, jako je EDA, by měla mít větší ambice a všechny podmínky pro to jsou zajištěny. A to bylo zdůrazněno všemi ministry. Další otázky ohledně genského rámce a ohledně příspěvků, které jsou požadovány v rámci operací, které probíhají pod evropským vedením. Ty příspěvky zvyšují věrohodnost a také zvyšují akceptanci spolupráce a ukazují také vzájemnou závislost. To znamená, že to souvisí také s politickými aspekty. Tento přístup na základě přispění je důležitým požadavkem. A pokaždé, kdy je pozitivní reakce na požadavek přispění, zvyšuje akceptanci, zvyšuje věrohodnost této spolupráce. A nyní otázka vystoupení pana Daf. Vy jste řekl, že jsem byl eh, zdvořilý ve svém vystoupení. A ne vždy s tím všichni souhlasí, ale tak se chovám v politice. Není tomu tak vždy, ale musím, snažím se v 90% svých vystoupení být eh, zdvořilý. Myslím, že ta dohoda, smlouva mezi Panem královstvím a Francií je velmi důležitá. A myslím, že to není něco, co by bylo mimo Evropskou unii. Je to věc, která je skutečně v samém středu vztahu členských států Unie i NATO. A to, co si přejí nebo chtějí, tak to není nikdy mimo rozhodovacího procesu. Určitě ne v vojenských věcech. A myslím, že v budoucnosti bude možné činit více a i tato smlouva je obrovským krokem v tomto směru. Ale byla by škoda, kdyby to bylo považováno za něco, co je to co je mimo rámec vojenské spolupráce, pokud jde o Irán. Domnívám se, že stojíme před obrovskou výzvou, ale to nám taky dává určité možnosti sjednotit reakci na to na iránské odhodlání. A tady Evropská unie by skutečně měla pracovat společně se Spojenými státy, Samozřejmě nejsme pro zapojení na to, ale bylo by velmi důležité, abychom mohli spolupracovat a jít společným směrem v duchu spolupráce. A pokud jde o další problém, o kterém jste hovořil, to se týká Atalanty. Je to velmi úspěšná operace. Samozřejmě si můžeme klást otázku, jak dlouho Evropská unie bude působit v oblasti rohu Afriky. Je to problém, který je situován na africkém kontinentu. A vidíme, že operace jako taková sahá do konce roku 2012. Je to úspěšná operace, členské státy to považují za úspěch. Jediný problém, který máme v oblasti v oblasti, která má za cíl stabilizaci, která je vojenského charakteru. Tedy pokaždé, když se setkáváme s kolegy na jiné úrovni, tak myslím, že by skutečně operace proti piráctví by měla být tak konstruována, abychom zamezili zdvojování. A domnívám se, že jsem poskytl odpověď na většinu otázek a moje poslední odpověď bude na otázku, kterou položila kolegyně Lusing. Domnívám se, pokud jde o ustanovení o solidaritě, to je velmi důležité a myslím, že i zde musíme eh, spolupracovat a měli bychom připravit eh, doladění ustanovení o solidaritě. A měli bychom zabránit jedné věci a to se vztahuje i na NATO, i na Unii. Pokud skutečně jsme budoucími policisty, policejním sborem, měli bychom skutečně to by neměl být cíl NATO nebo Unie. Měli bychom se skutečně zabývat ustanovení o solidaritě a tam bychom měli skutečně stanovit, co má, jaká má být účast Evropské unie v civilních operacích. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Děkuji za tyto odpovědi a za to, že jsme dodrželi čas. Děkujeme za to, že jste vyhověl našemu pozvání. Bylo to pro nás potěšením. A sdílím stanovisko mnoha kolegů a také místo předsedy Pasku ohledně užitečnosti těchto výměn a děkujeme za pragmatickou vizi, kterou jste mohl obhajovat za eh, belgického předsednictví, za podpory paní Eštonové. Myslím si, že to je správná formulace a doufám, že budeme mít příležitost se s vámi opět uvidět, tak abychom zanalizovali pokrok v oblasti SBOP. Drazí kolegové, naše zasedání je ukončeno, nebudeme mít zasedání ve čtvrtek ráno, takže se sejdeme příští týden úterý 1. února. Děkuji.